Pro jednání je zpráva paní Le Grip a paní Arena. Priority EU pro 61. zasedání komise OSN pro postavení žen. A pokud tomu dobře rozumíme, místo paní Le Grip na čtyři minuty vystoupí paní Koradce Bild. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko, spolu se eh, spoluspravodajkou Konstancle Grip. Jsem hrdá na to, že tady dnes mohu být, abych vás informovala o eh, této iniciativě. Ne, měli bychom promeškat příležitost, musíme sjednotit cíly a postavit se za důstojnost žen, musíme bojovat proti stereotypům, diskriminaci, Eh, konkrétními kroky, protože opravdu je třeba toho udělat ještě hodně a mm, na mnoha místech. Je třeba eh, dávat, že nám více práv musíme především promlouvat eh, k milionům žen, které stojí na okraji společnosti, jsou zranitelné, jsou s postižením, patří k migrantům, uprchlíkům a především musíme bojovat proti násilí na ženách musíme mít politiku nulové tolerance vůči domácímu násilí, usmrcování, ze cti, zhovování genitálií, nuceným sňatkům a tak dále. Mnoho žen a dívek jsou vlastně takovými novodobými otrokyněmi. Za každou obětí je skutečně srdcervoucí příběh zničeného života a vyvážíme tedy, vyzýváme tedy členské státy, aby, se, aby ratifikovali Istanbulskou umluvu ohledně násilí na ženách. Za druhé vzdělání. Musíme zajistit přístup všech dívek e, do škol a to bezpečný přístup. Musíme podporovat ženy na trhu práce, zvláště ženské podnikatelky. Ženy e, jsou přínosem pro naši ekonomiku a hospodářský růst. Musíme zabránit rozdílným mzdám podle pohlaví, musíme zajistit stejnou mzdu za stejnou práci a více zapojit ženy do rozhodovacích procesů. Musíme také eh, se snažit eh, eh, o lepší vyváženost mezi pracovním a soukromým životem. Musíme zajistit, že ženy a dívky budou mít vlastně přístup k zdravotnímu pokrytí a to včetně reprodukčních otázek. V Evropě musíme ukázat, že jsme zodpovědní, že si uvědomujeme práva žen a dívek. Stojíme na křižovatce. USA evidentně ustupují od globální odpovědnosti a sem by tedy měla vstoupit Evropská unie. USA se odklonuje od multilateralismu a Evropa by tedy měla zdůraznit podporu OSN a mezinárodních organizací, protože USA se zjevně otáčejí zády k ženám a dívkám a v tomto okamžiku by měla na scénu stoupit EU a hájit je. Rozhodně odsuzujeme uh, ne, jak, uh, nedávný eh, nedávnou snahu odebrat peníze reprodukčním službám a zrušit vlastně rozpočet organizacím v případě, že poskytují informace o interrupcích a těhotenství. To se tedy týká ehm, vlastně financování ehm, těchto organizací v Africe, v Asii, v Latinské Americe nebudou mít finance z USA a nyní tedy se řada těchto organizací obrací na EU o pomoc různé charitativní organizace, združení ochraňující děti a my bychom je neměli nechat osamoceně. Tisíce žen a dívek závisejí na těchto prostředcích a já vítám iniciativu holandské vlády najít peněžní prostředku, prostředky, které by měly kompenzovat výpadek amerických peněz a belecké úřady 2. Eh, března budou dělat konferenci dárců, kde se budou snažit vlastně vytvářet iniciativu, která má přispět přispěli k záchraně tisíců eh, životů eh, dívek a žen. Eh, paní předsedkyně, já už téměř končím. Toto se týká prostě iniciativ, které se týkají třeba viruzika, pomoci mladým matkám. A my potřebujeme se na toto všechno zaměřit, protože stále více žen a dívek jinak zemře chudobě a na různé zdravotní komplikace. A já tedy vyzývám členské státy, aby poskytly jednotnou odpověď v pozadí tohoto sexismu a trumpismu a také musíme podporovat vlastně různá ženská hnutí i v USA. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji a nyní paní Arena na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Čtvrtá světová konference o ženách, organizovaná v Pekingu v roce 1995, byla skutečným milníkem v oblasti rovnosti žen a mužů. Prohlášení a program, které byly tehdy schváleny, program pro autonomizaci žen a dívek byl považován za hlavní politický dokument ve světě, který se týká rovnosti žen a mužů a je to už více než 20 let. E, nyní tedy po, v roce 2015, 20 let po Pekingu, se tedy přivítali dosažené pokroky díky tomuto nástroji. Ale nicméně členské státy OSN byly vyzvány, aby tedy provedly hodnocení a aby přijali nová opatření na zrychlení eh, dosahování rovnosti. A přitom v roce 2017 dnes vidíme, že rovnost žen, stejně tak jako ženská práva, jsou opět spochybňována ve světě politiky, která by měla podporovat jak Evropu, tak OSN v rámci rovnosti mužů a žen. A jako reakce na tuto regresi se organizují celosvětově občanská hnutí. E, e, když bylo setkání schromáždění OSN, my tedy žádáme, aby Rada zahájila opatření v rámci mezinárodního společenství proto, aby se jednalo právě pro postoupení v oblasti rovnosti žen a mužů, tak jak se o to Evropa vždy snažila. Žádáme, aby tato angažovanost spočívala také v tom, že se zaměříme na vzdělávání a také v rámci podpory úmluvy z Istanbulu proto, aby tady existovala svoboda přístupu ke zdravotnictví, ke vzdělávání, k sexuálnímu a reproduktivnímu vzdělávání. Účast žen na trhu práce a účast na politickém životě je zásadní v této otázce. Drazí kolegové, dnes v rámci 68. zasedání musíme pouze odsoudit Trumpovu administrativu, která se rozhodla seškrtat prostředky pro nevládní organizace, které se snaží sloužit v rámci rodinného plánování, v možnosti v umožnění přístupu k potratům. Jedná se o opravdový útok na práva žen, který bude mít strašlivý dopad na mentální zdraví, o němž jsme hovořili, na zdraví dětí. Všechno to bude mít důsledky v celém světě. Takže, drazí kolegové, máme příležitost vyjádřit se a odsoudit Trumpovu administrativu Eh, co se týče jeho záměru chránit pouze ekonomiku. No dobře, když se jedná o ekonomiku, tak celý svět si říká, no co se to děje v USA a když se, děje, když se jedná o lidská práva, když se jedná o ženská práva. Ne, dámy a pánové, ale i toto je otázka lidských práv. To, co dnes činí tato administrativa, není přijatelné. Žádáme OSN na Evropu, aby Eh, pokračovala v tomto boji, protože Evropa musí ukázat, že Evropa má pilíř, který zaručuje lidská práva. A tato zásadní lidská práva jsou chápána, nesmí být zapomenuta, nesmí se zapomínat na polovinu lidstva, což jsou ženy. A já vás vyzývám, abyste podpořili toto doporučení rady, aby zůstala zachována tato image Evropy pro ženy. Děkuji vám. Thank you. I... Děkuji a nyní jdeme ke Catch the Eye, pan Čába na minutu, prosím. A budu opravdu přísná. Vážená. To též mértékben a gazdasági független. Tato zpráva ukazuje, že nemáme možnost být hospodářsky eh, nezávislé, nemohou plně rozhodovat a dosažené výsledky mohou být nyní snadno popřeny, zvláště v této době, v této éře, kdy významný představitel významné demokratické země vystupuje takovýmto způsobem. Ženy si zaslouží spravedlivé a rovné zacházení a žádá si to konkrétní kroky. Evropská unie musí zajistit, aby eh, v každém členském státě OSN přestaly platit diskriminační zákony. A to není důležité jenom pro naše zemi, ale i pro ostatní. Děkuji. V roce 2017 nebyla nastolena genderová rovnost a přitom je to jedno ze základních práv, základních kamen udržitelného rozvoje a světa, kde panuje eh, rovnost. Nedostatky v rovnosti, eh, eh, diskriminace přetrvávají, byť dochází k určitému pokroku. Podnikání žen, to je také důležité téma. Příspěvek žen ekonomice v celosvětovém měřítku znamená také tvorbu nových pracovních míst a podobně, ale pokud je ekonomika v recesi, tak to dopadá jako první na ženy. V Řecku je 27% žen nezaměstnaných až jsou populační skupinou, která nejvíce trpěla úspornými opatřeními v Řecku. EU by měla bojovat proti tomu, co vede k tomu, že ženy trpí. Děkuji. is there a problem with translation? Byl problém s tlumočením do Němčiny, tak eh, ní začneme další projev a uvidíme. Děkuji, vážně komisařko, kolegyně, kolegové. Mimo jiné v oválné eh, pracovně sedí lidé, kteří, abychom byli sticha a a abychom si nemysleli, že máme práva na své tělo. Ale my nebudeme mlčet, budeme neúravné a budeme nadále hájit ženská práva, protože to jsou práva základní. A čím více tito lidé na nás budou tlačit, tím více budeme sjednoceni nejenom zde v Evropském parlamentu, ale i na ulicích po celém světě. A nebudeme se pouze združovat a budeme jednotné, ale budeme také žádat po vládě, aby převzala zodpovědnost této oblasti. A proto žádám, aby se eh, vlády Evropy přidaly k vládě nizozemské, belgické a dalším, které bojují eh, proti Global Pay Gap. Budeme neúnavné a jsme teprve na začátku naší cesty.

paní předsedkyně, ženy, které pracují stejně jako muže, přitom je jich eh, více a toto téma je tak významné. Máme ještě před sebou hodně práce při podpoře eh, situace žen. Je třeba aby všechny ženy, všechny dívky měly stejné příležitosti, ať už se jedná o přístup k trhu práce nebo k platu. Účast žen na trhu práce je nesmírně významná a já si přeji, abychom pomáhali také ženám v zemědělství. Ženy hrají významnou roli ve společnosti, a je třeba chránit je jako standard a ne jako výjimku. Rovněž si přeji připomenout vám, že tady se odmítá pozměňovací návrh, který připomíná, vyzývá Evropu, aby financoval prostředky do určité oblasti a to není přijatelné. Místo ženy nelze zlepšit s tímto doporučením. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Diskuse k tomuto tématu byla uzavřena. Budeme